Takže první bod naší rozpravy o ESVČ. Máme zprávu paní Kresle Riveliny o změně usnesení o finančním nařízení pro rozpočet Evropského společenství pro ESVČ. Máme zprávu pana Rabkaje. To se týká změny služebního řádu úředníků evropských společenství. A máme také zprávu pana Gualtieriho a pana Suriana o návrhu opravného rozpočtu oddíl 2 Evropská rada a rada oddíl 3 a komise a oddíl 10 což je právě Evropská služba pro vnější činnost. vysoká představitelko, místo předsedkyně komise, pan Ševko, Ševkovič, komisař Levandovský, vzácní zástupci rady, přicházejí, protože uvízli v zácpě ale dorazí za několik minut. Měli bychom teď uzavřít poslední krok fascinujícího legislativního a meziinstitučního dobrodružství. A to kvadrilog jmenovitě ustavení efektivní a na budoucnost orientované Evropské služby pro vnější činnost. Máme tady také změnu služebního řádu, finančního nařízení a opravného rozpočtu. A dnes budeme o tom hovořit, zítra budeme hlasovat, každopádně je to plot intenzivního vyjednávání mezi evropskými institucemi. Sjednocení ve společném cíli a to jak zorganizovat hlas Evropské unie tak, aby byl slyšet i v širším světovém měřítku. Jakožto parlament jsme se zhostili svých zodpovědností velmi vážně a bylo naším přesvědčením, že pokud jde o vnější činnost i další oblasti, musí převládnout komunitární zřetele. A proto dnes vedeme závěrečnou rozpravu a s očekáváním očekáváme na, start, na startování ESVČ 1. prosince 2010, což by bylo rok po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A začneme našimi zpravodaji. A jako první paní Gresle, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Eštnová, pane Ševčoviči, pane komisaři Levandovsky, pane předsedo rady, milé kolegyně, milí kolegové. Nemohla jsem se dočkat toho, až tato služba zahájí svou činnost a přeji této službě mezinárodní úspěch. Instituce ukázaly, že se umí postavit výzvám parlament byl součástí celého procesu řešení. Rozhodovali jsme možná o některých věcech příliš rychle. Tato služba je nepoznaná země a e, týká se rozpočtových e, zákonitostí a personálních zákonitostí. A to je samozřejmě velká výzva. Eh, hybridní charakter této služby zůstává trvalou starostí a právě nejenom kvůli svým činnostem, ale také kvůli kontrolovatelnosti. Naše zpráva se pokouší tento problém vyřešit. Pokusili jsme se kvůli daňovým poplatníkům a kvůli parlamentu eh, nalézt optimální řešení. Hovoříme o vlivu parlamentu a posílili jsme jeho vliv na výdajovou stránku. Posílili jsme transparentnost a předkládání účtů. Dali jsme jasně najevo, že eh, je třeba hrát klíčovou roli pro ochranu eh, zájmu daňových poplatníků. Vytvořili jsme určité synergie tím, že společně využíváme výkaznictví a máme také vliv na kontrolu a management kontroly eh, finančních prostředků, který je nutný. Evropský rozvojový fond a integrace do rozpočtu zůstává ale na pořadu jednání stejně jako absolutorium rady. Ráda bych poděkovala všem, kteří umožnili dosáhnutí tohoto výsledku. Spolu zpravodajům, stínovým zpravodajům, ti všichni se podepsali pod výsledek. Ráda bych také poděkovala za vyjednávání ze strany belgického předsednictví. Děkuji vám, odvedli jste dobrou práci. Zůstává ale důležitá úloha služby. Služba si přece vzala desetiprocentní rendity. To není mnoho, hlavně když jde o vedoucí pozice. Pane předsedo, mám k dispozici tři minuty, promiňte. Ano, navrhujeme dát vám ještě minutu na konci. Eh, navrhovali jsme, ale můžete využít všechno teď samozřejmě. Dobrá, tři minuty. Omlouvám se. Ukázali jsme, jak profesionálně může jednat služba, která ještě své úlohy vůbec nezná. Určit přesněji úlohy služby, to jsme zatím odkládali, ale brzy se k tomu musíme dostat protože slučování a spojování toho personálu to má velký význam. Dosavadní zacházení s diplomaty ze členských států to pro nás znamenalo velkou starost. Myslím, že musíme velmi vážně hovořit o službě a o jeho zaměstnancích. Eh, jsme ke službě i nadále kriticky sympati- eh, chováme sympatie a přejeme jim mnoho úspěchu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Přesně na čas. Přesně tři minuty. A nyní Crescencio Rivellini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážená paní Eštnová, v souvislosti s finančním nařízením a finančními prostředky, které by měly být použity pro SVČ, máme určeny základní podmínky, za kterých by měly být peníze eh, vynakládány. Podmínky proto nám stanoví eh, Lisabonská smlouva. Vše to spěje k tomu, aby SVČ zastupovala zahraniční politiku Evropské unie. Tak, jak je služba nyní koncipována, a bude znamenat určitá nebezpečenství. Nebezpečenství, která souvisí s tou velmi širokou strukturou po celém světě. Jedná se o miliony eur o které zde jde. Ta struktura celé organizace eh, není zcela jasná a možná, že by to mohlo vést ke zneužití a ke korupci a k poškození celého finančního plánu Evropské unie. Eh, my jsme se pokoušeli jako instituce pověřená lidem poukazovat na to, že komise a rada se na začátku vždy pokoušeli vytvořit určitý eh, monopol, tedy monopol na mezivládní úrovni. Společně s belgickým předsednictví a s pomocí komise jsme nyní docílili dohody. Posílili jsme roli parlamentu a parlament se také může účastnit diskuzí na evropské úrovni. Došlo k následujícím změnám. Komise předloží návrh rozpočtu ve kterém budou mimo jiné zahrnuty všechny administrativní a provozní náklady nebo výdaje. Ty se budou týkat i bezpečnostní politiky a bezpečnostní a obrané politiky. Ve článku 1, kde jsou vyjmenovány všechny instituce Evropské unie, se zodpovědnost váže na zprávy o činnosti komise. Počítáme také s různými zprávami delegací, generálních ředitelství, máme společné výkaznictví, budeme provádět vnitřní revizi eh, s přeskumem v roce 2030. Členské státy podporují Evropskou unii, co se týče předkládání účtů v souvislosti se zahraniční službou. Nadále musíme ale hovořit o několika důležitých otázkách, které se týkají přeskumu finančního nařízení. Jde o absolutorium institucí a integraci Evropského sociálního fondu do celkového rozpočtu. Vyjednávání celkově vedla k velmi dobrému výsledku, hlavně co se týče parlamentu. Jeho centrální úloha byla silně posílená. To, že jsou jmenovány všechny instituce, sebou přináší skutečnost, že absolutorium že bude uděláváno absolutorium všem institucím. Myslím, že je to skvělý výsledek. Děkuji všem za pozornost a odvedenou práci. Ano, rovněž eh, jste využil celý svůj čas a pan Bernard Rabkaj společně šest navrhují čtyři plus dvě minuty. Je to, bylo by to takto možné? Ja, das ist schon, das ist schon ano, je to možné tak se podíváme, kolik spotřebuji nyní a potom možná budu mít nějakou dobu na reakci. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, a když říkám milé kolegyně a milí kolegové, eh, myslím i vás, paní Ešnová, pane Ševčoviče, va, všechny vaše spolupracovníky a radu protože šlo vlastně o kolegiální spolupráci, kterou jsme odvedli. Bez této kolegiální spolupráce si myslím, že bychom nedosáhli takového výsledku, kterého jsme dosáhli. Jsem opravdu spokojen s výsledkem, kterého jsme dosáhli, alespoň za tu část, za kterou jsem byl zodpovědný já a o které mám přehled. Chci ale k tomu rovnou říci, že mě to neudivuje, protože jsme začaly teprve nedávno. Myslím, pane předsedo, že to byla velmi chytrá myšlenka, že už u zprávy Brock Frohofstadt Galtieri eh, jste svolával všechny eh, zpravodaje, aby provedli takovou výměnu názorů. Protože bylo jasné pro ty, co bude potřeba udělat později a pro ty, co pracovali později, co už bylo vykonáno. V první linii šlo tedy hlavně o to, pracovat na tom, co stojí v dohodě mezi parlamentem a radou o SOVČ. Šlo o to vyřešit to technicky, organizačně, věnovat se služebnímu řádu a použít ho tam, na ty oblasti, za které byl zodpovědný. Ale když hovořím o technicky organizační práci, musím říci, že organizace je politika a politika je samozřejmě organizace. A toho jsme si při všech vyjednávání byli vědomi. Bylo nám totiž jasné, že možná jedna nebo druhá interpretace bude jiná než ta třetí ale kolegiální duch vyjednávání vedl k tomu, že jsme celý problém vyřešili celkem rozumně. O co vlastně šlo v tom politickém vyjednávání, který se objevil v tom služebním řádu? A tak nejdříve jsme tam, hlavně jsme tam zakotvili eh, rovné zacházení všech eh, tří personálních složek, tak bych to řekl. Smlouva totiž předepisuje, že personál SOVČ se bude skládat ze spolupracovníků komise, ze spolupracovníků Rady a ze spolupracovníků diplomatických služeb členských států. A právě to poslední, eh, ta poslední skupina, to bylo něco nového a problematického. A museli jsme řešit takový antagonistický protimluv, antagonistický vztah, společenský, eh, tedy přístup společenství a přístup mezivládní ve členských státech se objevovala ta mezinárodní, eh, mezivládní myšlenka a u nás samozřejmě ta myšlenka společenství, to je jasné. Ale myslím, že se nám podařilo zapojit tu složku společenství a tu myšlenku. Eh, museli jsme dále dbát na to, aby bylo, eh, byla vyvážena rovnost pohlaví a také geologická geografická vyváženost. Chceme mít k dispozici službu, která bude mít moderní složení a to se samozřejmě týká i genderové problematiky. Já mám, paní Ešnová, velkou radost, že jste nás ujistila o tom, že kromě toho, co máme ve služebním řádu e, závazně, že to bude i vaším osobním zájmem. Myslím, že je to velmi důležité Eh, co se týče toho genderového aspektu, ale i té geografické vyváženosti. Potřebujeme všichni stejná práva a stejné povinnosti. A to se týká i loyalty vůči eh, institucím. A to se týče všech tří složek zaměstnanců. Tam je potřeba ještě dopilovávat, například co se týče práva VETA u diplomatických služeb. Budeme muset ještě pracovat na tom prodloužení eh, pracovního eh, svazku těch, kteří již pro nás pracují. Máme zde ještě další aspekt, který nesmíme podceňovat. Máme zde aspekt, který nešel zahrnout do služebního řádu ale naše nová evropská služba potřebuje něco jako vlastní identitu. Všichni, kteří v té službě budou pracovat, musí pracovat pro stejný cíl. A v tomto ohledu je opravdu důležité, pracovat na systému vlastního dalšího vzdělávání. To je opravdu velmi důležité a já to chápu. Hovořili jsme o tom, že se nám nepodařilo, protože to není technicky možné to zakotvit ve služebním řádu. Ale rád bych ještě jednou poděkoval vysoké představitelce, protože jsem se dozvěděl, že i k tomuto se chce představitelka vyjádřit a že sice i tuto úlohu vidí jako naši velkou nutnost a zavázala se k určitým úlohům, e, úkolům. Tyto úkoly nejsou součástí služebního řádu, ale pro nás, pro které je to velmi důležité, to bylo jisté uklidnění a pocit, že se můžeme spolehnout na práci Evropské služby pro vnější činnost. Myslím, že v tomto ohledu jsme odvedli všichni velmi dobrou práci a 1.12. tedy bude moci všechno úspěšně začít. Uh, thank you. Děkuji. Děkuji vám, kolego. Zůstává, zbývá ještě minuta na konci naší rozpravy. A nyní pan kolego, kolega Roberto Gualtieri. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní Eštenová, vážený pane komisaře. Evropský parlament schválil schválil vytvoření této nové oblasti, v oblasti rozpočtu pro tuto novou zahraniční službu a schválil i rozpočet pro zaměstnance této služby. A my jsme nesmírně rádi, že k tomu došlo, protože Evropská unie, Evropa potřebuje tuto službu, potřebuje ji naléhavě. Ovšem samozřejmě rozpočtový orgán musí být zapojen, musí být zapojen do všech rozprav, které se budou týkat této organizace, jejich zaměstnanců, krizového řízení a tak dále, protože všechno bude mít dopad i na rozpočet v příštím roce. My jsme schválili už mnoho záležitostí a nyní se snažíme vylepšit eh, dohodu, která zazněla v Madridu. Rád bych poděkoval i paní Gresslerové, panu Rabkajovi, panu Rivelinimu, to znamená ostatním zpravodajům, Evropské komisi i Lady Štonové, protože my všichni víme, že všich, všichni, kdo budou pracovat pro tuto službu, se budou těšit stejným právům a stejným odpovědnostem na základě jejich eh, postavení. Budeme zde mít samozřejmě geografické, geografickou vyváženost, rodovou vyváženost a zároveň demokratickou dohodu, která umožní to, že parlament bude schopen provádět kontrolu v této oblasti, tak aby nedošlo k žádným problémům v tomto ohledu. Samozřejmě, že budeme spolupracovat i se službami a odděleními Evropské komise, tak abychom zajistili to, že úspěch, kterého jsme dosáhli v oblasti rozpočtu, který se dotýká z naší zahraniční, společné zahraniční politiky, bude tím správným krokem směrem k demokratické kontrole Evropského parlamentu nad touto oblastí. Snažíme se o posílení vnější služby která bude podléhat kvalitnější kontrole Evropského parlamentu a která bude účinnější. My budeme vykonávat tuto demokratickou kontrolu velice striktním, ale zároveň konstruktivním způsobem a budeme se snažit pomáhat vysoké představitelce v této gigantické roli a snažit se poskytnout Evropě skutečnou zahraniční politiku, která bude chránit naše hodnoty. Děkuji. Máte ještě jednu minutu na závěr diskuze kolego. A následuje náš kolega Laslo Šurian. Vážený pane předsedo, s radostí konstatuji, že Rada a Komise jsou rovněž přítomní dnes. Když jsme projednávali eh, rozpočet pro rok 2010, museli jsme si klást otázku, z jakých zdrojů bude SVČ financována. A rada nám odpověděla, nepotřebujeme žádné nové zdroje, půjde o přemístěvání prostředků. My v rozpočtovém výboru jsme tomu nikdy nevěřili a pravda je opravdu někde mezi. Došlo k přemístěvání prostředků Některé náklady mohly být využity, stav, eh, pokryty eh, stávajícími prostředky. Kromě toho jsme museli ale do rozpočtu vložit 44 eh, milionů navíc. Tyto mm, náklady navíc vystačí na tři měsíce. Vlastně Jde ale o to, že by měly být proporcionálně zkráceny. Ta služba vlastně ještě nebyla zřízena a pracuje zatím jen 10 spolupracovníků. Částka, kterou tedy zítra budeme schvalovat, je zamýšlena pro delší časové období než eh, ta práce, která bude skutečně odvedena. Mohli jsme tedy tu částku upravit. toho jsme se ale vzdali, protože bylo pro nás mnohem důležitější, aby ta služba začala vykonávat svou činnost eh, velmi rychle a svižně. Důležitým poselstvím Lisabonské smlouvy je totiž to, že máme být ve světě viditelnější jako Evropská unie. Vzdali eh, jsme se tady určitých pozměňovacích návrhů, ale s tím se samozřejmě pojí naše určité požadavky, tak jak řekli už někteří zpravodajové. Důležitá je pro nás geografická vyváženost ale nezřídili jsme žádné povinné rezervy. A to právě proto, aby už eh, služba mohla zahájit svou činnost. Rádi bychom dostali nějakou záruku o tom, že e, se schválenou sumou bude zacházeno úsporně a že se přizpůsobí podle e, času, na kterou je bude, e, bude možno sumu využít. Protože k úsporným opatřením dochází nyní všude, ve všech členských státech. Na závěr chci říct, že požadujeme úzkou spolupráci se členskými státy a doplňkovost. V mnoha členských státech by totiž tyto postupy mohly vést k mnohým úsporám. Některé úkoly může totiž Evropská unie uskutečnit lépe než členské státy a tím členským státům uspoříme prostředky. Vážený pane předsedo, doufám, že zítra bude tento text schválen. Uh, thank you, Děkuji, kolego, za vaše připomínky. A nyní žádost o slovo, modrá karta. Pane předsedo, já bych rád jen velmi stručně přerušil tuto rozpravu a rád bych poukázal na to, že dnes eh, v noci zautočili tři teroristé na čečenský parlament. Zabili eh, několik eh, úředníků a vzali si několik obědí. Teroristé byli rovněž eh, připraveni o život. Eh, na to bychom zde měli upozornit. A terorismus totiž nemůže být nikdy ospravedlněn. Eh, chtěl jsem to jen krátce říci, hlavně v souvislosti s tím, že tento týden budeme hovořit o Severním Kavkaze, takže prosím za prominutí, že jsem přerušil tuto rozpravu. Děkovat našemu koledze, panu... No děkuji našemu kolegovi panu Fleckensteinovi za tuto informaci. Nepochybně přesně tak, jak jste říkal, odsuzujeme všechny teroristické činy a v tomto případě se jedná o něco obzvlášť významného vzhledem k tomu, že obětem, eh, objektem toho útoku byl parlament a vyjadřujeme soustrast všem pozůstalým obětí, jejich rodinám. Já se k tomu ještě vyjádřím později. Děkuji že každopádně, že jste mě na to upozornili. As a, next speaker. a dalším řečníkem bude místo předseda Evropské komise Maroš Ševčovič. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji panu Flakensteinovi za to, že e, nás upozornil na tuto informaci. Samozřejmě, že my rovněž odsuzujeme veškeré teroristické kroky a budeme v souladu s tím jednat. E, teď zpátky k rozpravě. Na úvod mi dovolte, abych poděkoval panu Rabkajovi za vynikající e, práci, v rámci které předložil tento návrh tomuto parlamentu. A v uplynulých týdnech chci vyjádřit poděkování za veškerou spolupráci při práci na této složce, také všem výborům, které se na tomto procesu podíleli. A v neposlední řadě chci vyjádřit vděčnost paní Keřešnové a službám, jejímu týmu a službám komise za tuto velice usilovnou práci, která umožnila za velmi krátkou dobu sestavit službu pro vnější činnost a doufáme, že se nám podaří nastolit pevné rozpočtové finanční základy pro SVČ, které jsou plně v souladu s tím základním rozhodnutím o jejím zřízení. Těším se na účast v diskuzi o ustavení SVČ a také jsem se podílel na kvadrilogu v, Madrilu, v Madridu a mohl jsem tudíž být přímým svědkem toho, do jaké míry pan Brock, Frahojstadt, Galtieri, do jaké míry přispěli k úspěšnému dokončení našich diskuzí, diskuzí na toto tak důležité téma. A myslím, že jejich přínos do diskuze umožní aby Evropa měla opravdu efektivní diplomatickou službu. To teď se říct o práci vašeho zpravodaje pana Rabkaje. A není to něco, co je čistě administrativní. Jsou to kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby služba mohla fungovat v evropském zájmu a komise se domnívá, že kompromisní balíček pana Rabkaje je velmi dobrým výsledkem a může se těšit plné podpoře. Ty pozměňovací návrhy zlepšily celý text a já teď poukážu na několik klíčových prvků tohoto návrhu. Jak víte, tak v prvotní fázi bude Eh, SVČ tvořena třemi zdroji, komise, generální sekretariát rady a národními diplomaty. A příslušné eh, odbory budou přesunuty do SVČ a stávající práva pracujících, pracující v těchto odděleních budou plně zaručena. Národní diplomaté se budou moci pak přihlásit na zveřejněná volná místa. A od 1. července 2013 také úředníci dalších institucí, včetně Evropského parlamentu, budou moci podat žádost do SVČ a stálí zástupci a národní diplomati budou mít stejná práva a povinnosti v SVČ a budou na ně platit příslušná ustanovení služebního řádu, včetně lojality Evropské unii. Národní diplomaté budou mít smlouvy na maximum 10 let a kromě toho členské státy dají národním diplomatům záruku, že okamžitě po ukončení Eh, je, jejich služby budou znovu zaintegrováni. A rovněž je tu vyjádřen silný závazek dosažení eh, zeměpisné i genderové rovnováhy. Situace bude znovu přeskoumána v 2013 prostřednictvím zprávy vysoké eh, představitelky, která bude potom dána radě i komisi parlamentu. A Vím, že někteří z vás by si spřáli ještě silnější ustanovení, jiní naopak byli vehementně proti. Já jsem přesvědčen, že tyto pozměňovací návrhy představují vyvážené řešení. Vyjednávání nebyla vždy jednoduchá. Přípravný proces byl poměrně komplexní, protože si vyžadoval konzultace se zástupci našich zaměstnanců, ale usilovná práce se vyplatila, přinesla ovoce a e, ten výsledek je velice dobrý, pokud jde o vyjednávací výsledek za váš parlament. A doufám proto, že budou tyto pozměňovací návrhy vaším parlamentem přijaty a že tím dáme najevo jasný závazek zajistit hladké přijetí SVČ a poskytnout veškerou potřebnou podporu této nové evropské služby. Doufám, že zítra bude eh, přines, zítřek přinese historický milník při ustavování SVČ. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní pan komisař Janoš Lavandovský. Pane předsedo, syn poslanci a poslankyně, to, o čem dnes diskutujeme, je de facto velmi pozitivní začátek diskuze, rozpočtové diskuze a je jasné, že pro nastartování SVČ bylo potřeba pozměnit finanční nařízení. Ale poprvé se tak děje v rámci běžného legislativního procesu, kdy tento parlament upravuje e, nařízení rady. Jsem nesmírně potěšen tím, že jsme v trialogu dosáhli dohody a že je to v souladu eh, s Lisabonskou smlouvou, což umožnilo, aby Evropská služba pro vnější činnost měla pevný fin, stabilní finanční základ. Nebudu zacházet do příliš mnoha eh, příliš mnoha podrobností, ale jenom si říci, že je tu zaručena odpovědnost a také to umožňuje, aby tento oddíl rozpočtu pro ESVČ spadal také pod interní eh, audit. Děkujeme zpravodajům, děkujeme paní Gresle a děkujeme panu Velinimu za konstruktivní přístup. Rivelinimu. A eh, pak my jsme požádali, pokud jde o opravný rozpočet číslo 6, tak doufám, že naše rozpočtové orgány nyní jsou z to přijmout návrh opravného rozpočtu bez dalších změn, protože to je také předběžná podmínka pro to, aby mohla ESVČ začít v brzké době fungovat. A první, v první řadě musíme řečit, řešit vlastně dodatečné úkoly, ale v roce 2013 máme závazky mít třetinu zaměstnanců z diplomatických eh, služeb členských států. Já vyzývám parlament, aby podpořil návrh opravného rozpočtu, který už byl schválen radou a chci také vyjádřit vděčnost zpravodajům panu Galtierimu a panu Šurianovi. Děkuji, pane komisaři, za, vaše, za váš projev. A nyní paní místo předsedkyně Evropské komise, vysoká představitelka. Vysoká představitelko, máte slovo. Čekáme na to, co řeknete. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, velice stručně bych ráda především poděkovala. Poděkovala zpravodajům, paní Gresslerové, panu Rabkavi, panu Galtierovi. Opravdu bych jim velice ráda poděkovala za obrovský kus práce, kterou odvedli oni a zároveň poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. A díky této práci jsme se právě dostali až k dnešnímu dny. A vím, že to byla jednání nesmírně obtížná, vy jste byli velice tvrdými, tvrdými vyjednavači a já si myslím, že ten výsledek je dobrý. Výsledek je dobrý a myslím si, že odráží Lisabonskou smlouvu a její re- realizaci a zároveň jsme zachovali zásadní roli Evropského parlamentu do budoucna. Bylo to společné cvičení, společná práce a já jsem nesmírně vděčná vám všem za práci, kterou jste odvedli. Domnívám se především, že jsme vytvořili dobré základy pro tuto službu. Zapojíme tím vhodným způsobem parlament do této práce do budoucna. Já už jsem se zavázala k transparentnímu přístupu a k spolupráci s Evropským parlamentem do budoucna. Zároveň jsem velice jasně řekla to, že vytváříme službu, která musí uh, odzrkadlit, zároveň odrážet celkovou šíři, spektrum celé Evropské unie a to jsem řekla všem a já si myslím, že my všichni, všichni členové i komise, i parlamentu, i celá Evropská unie si myslím, že bychom mohli být mm, opravdu velice spokojeni s tím, jakým způsobem budeme jmenovat ambasadory a tak dále, jednotlivé diplomaty. Já skutečně si myslím, že zajistíme, především s ohledem na revizi v roce 2013, že to zastoupení je správné. Vím, že poslanci, poslankyně chtějí zajistit, abychom měli vhodné školící možnosti, kapacity, proto jsme vytvořili právní základ a ráda bych ujistila poslance o tom, že ti, kteří pochází z oblasti, z jiných oblastí, s jinými tradicemi, s jinými zkušenostmi, budou schopni vybudovat skutečně evropskou službu, která bude opět odrážet vše to, o čemu jsem se zmínila v celém procesu tvorby tohoto, této služby. Pan Lichtenberger, pan Záriuš Volský, vám bych chtěla poděkovat především za práci, která byla odvedena právě v té oblasti dalšího školení a tak dále, vzdělávání, probíhalo hodně diskusí a já se těším na další, které budou probíhat následujících týdne či měsících. Ovšem máte mé slovo, skutečně na tuto oblast budu dbát pokud jde o ekonomickou krizi, o celou tu situaci, ve které se služba tvoří, jsem si vědomá všech problémů a právě proto chci zajistit, aby to byla nákladově efektivní služba. Vážený pane předsedo, zároveň nám to umožní splnit naše ambice, aspirace všech našich občanů se to dotýká, to, co děláme v zahraniční politice v oblasti boje proti terorismu, v oblasti obchodování. A toto je služba, která je právě službou pro naše občany a proto zde stojím před vámi, před zástupci občanů Evropské unie a slibuji, že opravdu tato služba splní vaše ambice. Děkuji vám. Uh, thank you madam, for Děkuji vám za tuto prezentaci. A nyní za radu pan Olivier Chastel, státní tajemník. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, vážený pane komisaři, dámy a pánové, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jménem Rady dovolte, abych rovněž poděkoval. Poděkoval všem zpravodajům Evropského parlamentu, kteří pracovali tvrdě na různých dosie v této oblasti, pokud jde o etablování Evropské vnější služby, paní Gresle, pan Rivelini, který se zabývali finančními záležitostmi, pan Rabkaj, který se zabýval zaměstnaneckými záležitostmi, pan Surian a jeho kolega, který se zabývali opravným rozpočtem pro rok 2010. Pokud jde o madridskou dohodu, politickou dohodu a stanovisko parlamentu z 7. Rada pro obecné záležitosti 26. července přijala rozhodnutí, pokud je o organizaci a fungování Evropské vnější služby. Ovšem proto, aby tato služba mohla skutečně efektivně, konkrétně být realizována, musíme splnit a musíme přijmout tři nástroje, o kterých se, jsem se už zmínil. Práce na tomto dosie byla intenzivní na straně Evropského parlamentu, na straně Evropské komise, na straně vysoké představitelky, samozřejmě i na straně rady a my se snažíme, všichni jsme se snažili dosáhnout dohody v co možná nejkračším termínu. A v současné době dneska si můžeme opravdu poblahopřát všichni, protože se nám povedlo odvést tuto práci kvalitně díky dohodám, které proběhly, které jsme dosáhli v rámci jednotlivých dosie i v rámci hlasování v Evropském parlamentu a rovněž 25. Eh, října příští pondělí dojde k setkání rady a přijetí politických nástrojů pro tuto vnější službu, tak aby vnější služba mohla začít skutečně pracovat tak, jak bylo předpokládáno k prvnímu 12. čeli Vše již bylo řečeno, opětovně zdůrazněno paní Lady Ashtonovou, komisařem, zpravodaji, čili já bych pouze pohovořil o historických záležitostech celé této věci, která po přijetí Lisabonské smlouvy bude představovat jednu z nejdůležitějších inovací v našich službách, protože Mm, to bude jednak koherence, viditelnost vnější činnosti Evropské unie, která bude díky této službě posídlena. Samozřejmě, že nás ještě čeká hodně práce, musíme, to je pouze začátek, začátek a my chceme dostat všem závazkům a zároveň spoleháme na Lady Ashtonovou, a tím, že se ujme tohoto úkolu se vším odhodláním. Já jí samozřejmě přeji hodně štěstí v této veliké rozsáhlé misi. A vážený pane předsedo, ještě jednou dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu za jejich angažovanost, za jejich nesmírně konstruktivní přístup, který byl zásadní v celé této oblasti. Děkuji vám. Thank you, Mr. Saris-Volsky. Děkuji. Darius Volsky. Jedna minuta. Děkuji. Můj výbor se vyjádřil drtivou většinou ve prospěch silné SVČ. Co to znamená silné? To znamená, že bude podrobena demokratickému parlamentnímu dohledu a kontrole. Také to znamená komunitární. To znamená, že bude zastupovat společenství všech 27 členských států, respektovat zeměpisný aspekt a rozmanitost dnešní Evropské unie, ne včerejší. Dřív eh, zeměpisná eh, rovnováha nebyla problémem, ale nyní je a to bude v například článku 6 6, kde to je připomenuto v našem usnesení. 100 eh, poslanců z nových členských států v tomto parlamentu to bude sledovat. Bylo to nakonec důrazněno více než v předchozím návrhu, i když ne dostatečně. Je jasné, že nelze eh, přehlasovat tato pravidla o přehlasování a samozřejmě také všichni ženy i muži jsou si rovni a to platí i v diplomatické službě Evropské unie. My se těšíme, Lady Ashtonová, na nápravu stávající diskriminace v budoucí ESVČ. Děkuji. And, uh, Mr. Farm. Děkuji a nyní na minutu pan Farm. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci Rady a komise. Jde zde o finanční nařízení. A já si myslím, že proto jsme vypracovali dohodu z Madridu, ale v některých bodech musíme ještě některé věci prohloubit. Jde nám o otevřenost, o transparentnost využívání prostředků. Jde totiž o důležité rozpočtové úlohy, musíme zaručit právo na informaci o celkových nákladech a to se samozřejmě týká i příspěvků členských států. Jde o to, abychom mohli provádět uspokojivou kontrolu nad eh, kompetencemi. Aby se nám tato složitá struktura nevymkla z rukou, hovoříme zde o zodpovědnosti parlamentu, ale také o informacích pro občany. Přeji vám všechno dobré při vaší další činnosti, ale rovněž bych rád řekl, že jsme vytvořili dobrý základ pro to, abychom posílili úlohu Evropské unie ve světě a abychom posílili úlohu Evropského parlamentu a občanů. To je velmi důležité. Pan Kačmarek, jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, názor rozvojového výboru tohoto parlamentu byl pozitivní. Jednomyslně jsme podpořili předložené pozměňovací návrhy, zejména ty, které se týkají eh, náboru členů ESV, SVČ, transparentnosti postupu pro další zaměstnance společenství. Další pozměňovací návrhy byly předloženy panem Rabkajem, hlavním zpravodajem pokud se týká o služební řád úředníků ESVČ. A to bylo začleněno do té základní politické dohody, pokud jde o rovnováhu zeměpisnou a genderovou a také rovnováha mezi představiteli z jednotlivých institucí a národních diplomatických služeb. Nová evropská služba si musí cenit spolupráce, včetně rozvojové spolupráce, nebude to pouze, pouze sloužit jenom jako takový, eh, taková pobídka. Děkuji a nyní paní de Kajse, půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní Aštonová, podobně jako většina mých spolupracovníků, chceme, aby tato služba zachovala určitou rovnováhu, pokud jde o ženy, muže, geografické zastoupení. Ovšem jsou zde určité kvóty a tak dále. A já si myslím, že bychom měli především postupovat na základě schopnosti jednotlivých kandidátů, protože my bohužel se obáváme, že tato rovnováha nebude zachována a prostě nemůžeme to udělat přes noc, to je jasné. Ovšem pokud tato nerovnováha tato nerovnováha vyvolává určité obavy a některé z nás rovněž, tak si musíme uvědomit, že by to mohlo být zneužito protože poté by to mohlo oslabit, oslabit vás a v podstatě by jsme vás nemohli poté, nebo by vás nemohli dostatečně tato služba podporovat. Právě proto moje skupina říká velice jasně, my vás podporujeme a my vám věříme, paní Aštonová. Zároveň bychom měli vám poskytnout všechny možnosti, nástroje, tak aby jsme v dlouhodobém, dlouhodobém měřítku uspěli. Ovšem, pokud za dva roky zjistíme, že tam bude nějaký základní problém, pokud jde o nevyváženost této služby, tak by to mohlo být eh, problémy i pokud jde o absolutorium a my, jakož i vy, se tomu určitě chceme vyhnout. Děkuji a hodně štěstí. Pan Arif, Jedna minuta. Dostáváme se, vážený pane předsedo, na konec této dlouhé práce, kterou je vytvoření budoucí Evropské zahraniční služby. Já bych především rád poděkoval všem zpravodajům za kvalitní práci. My chceme, aby jsme měli skutečnou evropskou diplomaci, která by nebyla pouze přívěžkem diplomacie jednotlivých států. Právě proto si myslím, že to nařízení, které se dotýká finančních záležitostí i zaměstnanských záležitostí, o kterých budeme hlasovat, je nesmírně důležité. To znamená, že budeme mít jednak větší sílu na mezinárodní scéně a zároveň postupovat společně, pokud jde o obchodní záležitosti, ty nebudou spadat eh, pod eh, zahraniční službu. Ovšem přesto doufám, že bude mít kvalitní dialog tak, aby obchodní politika rovněž eh, odpovídala cílům v oblasti především boje proti chudobě, rozvojových cílů, rozvojové pomoci a podpoře lidských práv. Zároveň bych byl velice rád, aby to všechno bylo podpořeno dostatečným rozpočtem, tak aby jsme měli nezávislou pozici i na mezinárodní scéně. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Nénsky. Jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, já chci sama ze sebe podpořit paní Gresle a, a pana Rivaliniho a pana Rabkaje, kteří tady odvedli opravdu hodně práce. Je nám jasné, že Vytvoření SVČ je komplexní politický proces, kdy musíme vyvážit různé zájmy a zastoupení členských států. Služba by zároveň měla být silná a měla by z Evropy učinit klíčového hráče v mezinárodním měřítku. Chci také zároveň vyjádřit politování nad tím, že návrh na zeměpisné zastoupení, který měl většinu, mimo jiné v AFETu, a který je v souladu s usnesením z 8. července, se neodrazil ve zprávě pana Rabkaje. A proto se obracím přímo, přímo na vás, Lady Ashton, protože vy máte jistě velký zájem o to, aby celá Evropská unie stála za vámi takže doufám, že v ve vaší službě se zobrazí tato zeměpisná rovnováha. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, milí kolegové. Mluvím jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu a ráda bych přivítala tento text a rovněž tu službu, která bude zřízena. Samozřejmě ta služba potřebuje finanční prostředky, ale stejně tak důležité je stanovit si základní principy fungování této služby a, rozpočtové principy. Vedli jsme spoustu diskuzí s Relexem. Je velmi důležité stanovit si jasná pravidla a oddělit od sebe úlohy a kompetence. Nesmí docházet k překryvům. Musíme si rovněž eh, dobře rozmyslet, jak můžeme zaručit efektivitu výdajů. Efektivní Činnost služby musí mít přednost před vším ostatním. Prostředky i zaměstnanci pocházejí ze tří různých zdrojů. Zaměstnanci tedy ze členských států, z komise a z rady. Je velmi důležité, aby celá tato služba byla vyrovnaná a proto je velmi důležitou složkou eh, trénink a vzdělávání. Vzdělávací úlohy musí být každý rok kontrolovány a této úlohy se rádi ujmeme. Děkuji, pan Balčitis, jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, pane komisáři, zástupci rady, paní představitelko, chci rovněž poděkovat všem kolegům, zpravodajům, kteří přispěli k tak rychlému výsledku zavření dohody s dalšími evropskými institucemi a položili tak základy k fungování ESVČ. Doufám, že tato služba na nejvyšší úrovni, v nejvyšší míře přispěje k formování evropské zahraniční politiky a bezpečnostní politiky, že také posílí roli Evropy v globální aréně. A samozřejmě, že se bude muset řídit pravidly finančního řízení. Letos jsme alokovali pouze 9,5 milionů, ale celkové finanční potřeby budou posouzeny znovu po roce fungování SVČ, až eh, parlament obdrží zprávu o finančním hospodaření. Parlamentu se tady dostává velmi důležitá role při, při eh, zajištění efektivního eh, nakládání s financemi a prosazování evropské politiky. Děkuji. Pan Zjevka, dvě minuty. Předvodničanci, šanovná Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní Ještonová, pane komisaři, dámy a pánové, samozřejmě nikdo v Evropském parlamentu nepochybuje o důležitosti fungování Evropské služby pro vnější činnost. Naše práce v posledních měsících se zaměřila na vhodné nástroje i právní základ pro tuto službu, tak aby fungovala do budoucna. Tato jednání byla často pod eh, časovým tlakem, byla obtížná. Ovšem nakonec se nám povedlo dosáhnout dohody a já doufám, že ten kompromis, kterého jsme dosáhli, mm, bude mít pozitivní výsledek. Komise měla připravit určité úpravy, pokud jde o mm, zaměstnanecký řád, tak aby tato služba byla nezávislá a zároveň měla dostatečnou technickou expertizu k dispozici a já doufám, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy včera, zaručí tyto cíle. Všem, myslím si, že pokud je o geografickou vyváženost, ta podle mého názoru měla být lépe zajištěna. Jsem velice rád, ehm, že paní Eštonová slíbila věnovat velikou pozornost tomu, aby všechny členské státy byly zastoupeny řádným způsobem do fungování této služby a doufám, že nám poskytnete do budoucna informace o fungování této služby, protože naše diplomacie by měla být evropského charakteru a státní příslušnost poté by neměla být až tak důležitá, pokud jde o zaměstnance. Naše společné kořeny jsou důležité a chceme samozřejmě mít vliv na celosvětové, celosvětové sféře. Některé členské státy jsou tam nedostatečně zastoupeny, ovšem pokud chceme postupovat jednotným způsobem, tak bychom měli dostatečným způsobem mít zajištěnou i geografickou vyváženost. Proto jsme chtěli, aby to bylo i v textu zakotveno, nejde pouze o nějaké kvóty na závěr bych rád poděkoval zpravodajům za spolupráci a rád bych řekl paní Eštonové, že se těšíme na spolupráci s ní do budoucna. Děkuji. Děkuji. Pan Svoboda, dvě a půl minuty. Prezident. Děkuji. Rád bych nejdříve srdečně poděkoval zpravodajům za dobrou práci, kterou odvedli. Rád bych také poděkoval za kompromisy, které z toho vzešly. Samozřejmě nejsou spokojeni všichni a já také chápu obavy, které se týkají té geografické vyváženosti, ale mohu kolegy ujistit o tom, že se to netýká jen nových kolegů v tomto parlamentu. My všichni musíme pracovat na té geografické vyváženosti. A nejenom ženy se musí postarat o to, aby došlo k genderové vyváženosti. A je to samozřejmě nutné. Beru eh, sliby, které byly učiněny vážně a myslím, že všechny věci, které jsme si stanovili, prosadíme. Komunitární služba Evropské unie bude mít nejvyšší kvalitu a myslím, že se musíme zhodnout na eh, společném jmenovateli. Nyní je totiž čas k jednání, nyní musíme zasáhnout eh, vůli Evropského parlamentu vystupovat na celosvětovém měřítku. V Iránu vysoká představitelka převzala eh, aktivitu a je důležité stát za ní. Na Blízkém východě musíme být důležitými hráči a nejenom kvůli naší prestiži. Musíme postupovat pragmatickým přístupem, ale musíme se také orientovat na hodnoty a to je také důležité ve vztahu s našimi eh, východními sousedy. Se Spojenými státy musíme být na stejné úrovni při vyjednávání. Musíme bojovat společně proti terorismu a musíme také vystupovat nově v boji proti globalizaci. To stejné platí také Čínu a, a nově se vzmáhající mocnosti. Nechceme samozřejmě Číně v tom bránit, ale chceme zabránit nacionalismu, který získává určitou agresivitu hlavně v těch některých čínských regionech. Je potřeba s nimi spolupracovat na úrovni mezinárodních institucí a samozřejmě to je jeden ze zásadních úkolů vysoké představitelky musíme vyvinout nový mezinárodní multilaterální model fungování. A u této služby potřebujeme dospět k určitému rozdělení moci. Evropská unie musí být akceptována jako nový eh, hráč, jako hráč na evropské úrovni a musí akceptovat i ty ostatní. To jsou velké úlohy, které se týkají Evropské služby pro vnější činnost a vysoká představitelka má naši plnou podporu. A belgické předsednictví eh, samozřejmě podporuje tyto aktivity. Eh, přání a blahopřání, která zde zazněla, jsou samozřejmě dobrá, ale rád bych řekl, že nemá smysl se navzájem vystrkávat z hracího pole. Je důležité, aby eh, ministři zahraničních věcí, vysoká představitelka a my jako Evropský parlament, abychom všichni společně zastupovali, zpět na, zastupovali Evropskou unii na světové úrovni. Děkuji paní Wikström, půl minuty. Děkuji pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala. Ráda bych poděkovala za dobrou spolupráci, která se táhla celou činností na této důležité záležitosti. Lejdny Eštnová vy opravdu nemáte před sebou vůbec jednoduchou úlohu pokud musíte tedy zřídit tu Evropskou službu pro vnější činnost, ale parlament, rada a komise položili základy pro efektivní a reprezentativní organizaci. Tato organizace potom bude schopna zastupovat Evropu na celém, po celém světě evropské zájmy a evropský svět. Evropská unie spočívá v rozmanitosti. Žijí zde lidé s různým pozadím, s různými zkušenostmi. Zřízením Evropské služby pro vnější činnost ve které budou rovnoprávně zastoupeny eh, různé pohlaví a také zde bude geografická vyváženost. Zohledňujeme všechny tyto aspekty. Z toho důvodu nesmíme pochybovat o tom, že jsou naše znalosti u této zahraniční služby důležité. No a co se týče těch kompetencí, Evropský parlament má eh, pěkné moto a sice jednotní v rozmanitosti. A to je určitý závazek a má také velký význam. Já doufám, že Evropská služba pro vnější činnost pod vaším vedením, paní Eštnová, se bude vyvíjet k, nějakému, eh, k nějaké službě, která bude sloužit všem občanům a bude zastupovat všechny občany ze všech členských států, všechny ženy a všechny muže. Vaši zaměstnanci v zahraniční službě musí být rovněž vyvážený. To proto, aby mohl zastupovat opravdu celou Evropskou unii. Z celého srdce vám, Lady Ešnová, přeji všechno dobré. Děkuji. Slovo má paní Brandner. Dear colleagues. Milí kolegové, kolegyně, ráda bych poděkovala za to, kam jsme se dostali, protože jsme zachovali komunitní metodu a zároveň priority v oblasti rozvoje, posílili jsme demokratickou kontrolu i Evropského parlamentu a zároveň jsme vytvořili základy pro inkluzivní službu založenou na kvalitě. A děkuji i za vše, co bylo zmíněno o genderové rovnosti, geografické rovnosti, školení a tak dále. Ráda bych poděkovala všem u nás v parlamentu, předsednictví i Lady Ashtonové. Ovšem, povedlo se nám vytvořit moderní službu která je něco více než všech těch národní, 27 národních diplomatických služeb. Jaká bude předaná hodnota? Já si myslím, že nás čeká ještě mnoho otázek, na které musíme odpovědět. Budeme potřebovat efektivní koordinaci v oblasti všech politik. Já bych velice ráda viděla strukturu, která by to zajistila. Za druhé, musíme posílit krizové řízení, boj proti konfliktům, prevence konfliktu. To by mohla být přidána hodnota EU a to bude záležet i na implementaci vhodných struktur, řádných struktur a způsobu, jakým využijeme posty a synergie ehm, napříč všemi institucemi. Čili potřebujeme hm, více nějakých zástupců, ambasadorů, nebo který by s vámi mohli komunikovat. Paní Eštonová, my přece potřebujeme hovořit spíše, paní Eštonová, o tom, kde konkrétně budeme potřebovat naše diplomaty. Já doufám, že váš organigram bude opravdu odrážet ty priority, tak jak bylo slíbeno, aby tato služba představovala přidanou hodnotu, něco, co nemají jednotlivé národní diplomatické sbory a především teda to je krizové řízení a boj proti konfliktům nebo vytvoření nějakých speciálních složek v tomto ohledu. Zároveň je to boj za dodržování lidských práv. My chceme, aby jsme posilili kapacitu na nejvyšší úrovni, která by podporovala tento úkol. A genderová rovnost ta nekončí pouze tím, že tam budeme mít stejný počet žen a mužů, ale i v rámci mainstreamingu, tak aby opravdu na nejvyšších pozicích v rámci jednotlivých mandátů byly zastoupeni muži i ženy stejným způsobem, proto bychom mohli Ehm, revidovat i ty mise, které již byly skompletovány, dokončeny, tak abychom se poučili z minulosti. Myslím si, že pro nás, pro všechny by to znamenalo pokrok v tomto ohledu. Těším se na další spolupráci a přeji nám všem hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji vám. A pan Žobro, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je svazkem 27 členských států a to by se mělo promítnout do struktury instituce, která má nás zastupovat navenek. Zdá se, že některé členské státy se netěší rovnému postavení. Měli bychom skutečně promítnout rozmanitost všech kultur a tradicí, i pokud jde o diplomacii a proto jsme předložili pozměňovací návrh, který zajišťuje zeměpisnou vyváženost, tak aby v případě obdobných kompetencí kandidátů byl rozhodujícím faktorem jejich zeměpisný původ, zeměpisný faktor. Nemá to být nepružné uplatňování tohoto faktoru, ale spíše doplňkový faktor a prostřednictvím toho by se mohl napravit tento nedostatek eh, textu a časem by byla služba zeměpisně vyváženější. Je to důležitější pro, eh, důležité pro zajištění správné služby. Děkuji, pan Majer, 1,5 minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych eh, rád řekl, že se hlásím dnes ke slovu poprvé a proto bych rád řekl, že my, GUE NGL, eh, pocitujeme solidaritu s francouzskými zaměstnanci, kteří stávkují proti antisociálním opatřením prezidenta Sarkozyho. No a nyní se dostanu k tomu, co řekl pan předseda na začátku, a sice, že se zástupci rady dostavili pozdě kvůli dopravní zácpě. Tato zácpa souvisí s tou stávkou, se kterou právě vyjadřují solidaritu. A nyní k práci, kterou odvedli naši kolegové. Naše skupina se bude muset zítra při hlasování bohužel zdržet. Nebudeme hlasovat proti, ale nemůžeme hlasovat ani pro text. Musíme to, museli jsme totiž konstatovat, že naše návrhy nemohly být zapracovány. Jednalo se o naprostou kontrolu této Evropské služby pro vnější činnost naším parlamentem. Struktura té služby nás, totiž, nás ale také nepřesvědčuje. Jde totiž o zahraniční politiku a o bezpečnost. V národních parlamentech, anebo minimálně v našem národním parlamentu, je bezpečnost něco, na čem se intenzivně pracuje a o čem se intenzivně diskutuje. Všichni se vyslovili pro naprostou parlamentní kontrolu. Eh, zahraniční politika a bezpečnost by měla podléhat parlamentní kontrole a proto nemůžeme zítra hlasovat pro tento návrh. Přesto děkuji všem zúčastněným za práci, kterou odvedli. Děkuji. Příliš mnoho času jste trávil kritizováním situace ve Francii. Fakta hovoří sama za sebe. Za sebe. Pan Provera. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Struktura této nové diplomatické služby by neměla opakovat chyby z minulosti. To, co potřebujeme, je skutečně počet zaměstnanců, kterých nebude hodně a kteří budou fungovat efektivně protože zde sloužíme evropským politikám, zdůrazňuji evropským politikám. To znamená, že nemůžeme pouze zdůrazňovat to, zda je to muž či žena, nebo odkud pochází, ale jaké mají kvality. kvality. Samozřejmě, že členské státy by měly být zastoupeny v rámci stálých zaměstnanců tohoto orgánu. Mělo by tam být hodně žen zastoupeno, ovšem ne na úkor kritérií kvalit a profesionálních dovedností. Čili Musíme se snažit zajistit otevřený přístup pro všechny v rámci této služby bez jakékoliv diskriminace, pokud jde o školení, vzdělávání. Máme zde Evropský institut v, v, v Itálii, který by mohl poskytnout, eh, nebo mohli bychom vytvořit nějakou novou diplomatickou akademii v Evropě. Děkuji. Paní Wertmann, 1,5 minuty. Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové abychom uhájili eh, a zastupovali zájmy evropských eh, států Musí se ovšem v zahraniční politice hovořit nejdříve a potom to komunikovat na venek. Evropská služba pro vnější činnost nyní pokusí tyto eh, zahraniční složky Evropské unie spojit v jednom společném rámci. Tak, jak to stojí v, ve zprávě našich kolegí, musí v souvislosti s tím, že je tato služba nová, být kladeny určité požadavky na transparentnost a skládání účtů v oblasti účetnictví. Potřebujeme detailní přehled o výdajích služby pro vnější činnost a personálu. Je potřeba dodržet také rozpočtovou svrchovanost. Tato služba musí být zařazena do složek komise a Evropskému parlamentu musí být k dispozici všechny informace o výdajích, právě aby mohlo být výkaznictví zkontrolováno efektivně. Absolutorium rady samozřejmě zůstává na našem denním pořádku. Evropská služba pro vnější činnost může být efektivní pouze pokud budou zastoupeny všechny členské státy. Samozřejmě musí být také důležitá kvalifikace uchazečů o zaměstnání a to mě vede k té genderové vyváženosti. Ten podíl žen je podle mého názoru velmi nízký a já vás vyzývám, abyste našli kvalifikované ženy, protože tyto e- evidentně existují. Slovo má pan Děkujeme, pan Brok. Vážený pane předsedo, paní místopředsedkyně, pane místo eh, vícekomisaři, kolegyně, kolegové. Eh, Franka Sinatru jsme eh, znali The Voice, ale nebyl by nic bez své kapely. A vy, paní Ešnová, se stáváte hlasem Evropy. A Evropskou službou pro vnější činnost nyní získáváte skvělý orchestr, skvělou kapelu. Doufám, že tuto kapelu použijete, abyste vyjádřila hlas Evropy, abychom byli vnímáni. Evropa má jako hlavní cíl zajistit mír v Evropě a velkou úlohou Evropy je eh, být zastoupena ve světě. Samozřejmě se to týká boje proti terorismu, globalizace, zajištění bezpečnosti, energie, energie a tak dále. A vy tím získáváte zvláštní úlohu. Eh, pokroky, kterých dosáhneme, budou v zájmu eh, našich občanů a velmi závisí na té službě, kterou zřizujeme. Parlament bude mít právo na informace, bude mít také různé kompetence v oblasti kontroly. Eh, je důležité zachovat komunitární charakter této služby a 60 zaměstnanců této služby bude pocházet z komunitárních zdrojů. Na rozdíl od rady se nám podařilo eh, zdůraznit geografickou vyváženost a také genderovou vyváženost. Ne, to neudělali vlády, my jsme se ujali této úlohy. A pokud to teď bude právě, právně závazné a pokud v roce 2013 dojde k přeskumu a opravdu k němu dojde, tak je to skvělý výsledek, kterého dosáhl tento parlament. A myslím, že mezi institucemi se nám podařilo dosáhnout skvělého kompromisu. Dámy a pánové, tento nástroj, který máme k dispozici, má mnohé společného s flexibilitou, ale budeme muset také vyvíjet určitý tlak, abyste vy, paní Eštová, mohla plnit svoje úkoly. Budete se moci opřít o naši podporu, ale samozřejmě budeme kritičtí, pokud nebudeme s něčím souhlasit. Jsem totiž toho názoru, že v této otázce můžeme postupovat pouze společně, pokud naši občané mají mít nějakou budoucnost. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Pan Severin, dvě a půl minuty. Hmm, ve Spojené Evropě nebude nikdy dostatečný úspěch, pokud nebudeme mít dlouhodobou vizi o tom, jak prosazovat naše zájmy na globální úrovni. Taková vize musí mít efektivní, musí být založena na efektivní eh, komunitární zahraniční službě a taková služba nebude fungovat efektivně bez dostatečných zaměstnanců, kteří budou najímáni na základě jejich schopností. Já si myslím, že většina z nás může souhlasit s těmito eh, zásadami. Ovšem, problém je vždy v těch detailech, podrobnostech a právě to změnilo tu mm, právě toto, eh, tím jsme se dostali do rozpravy, která nás možná bude rozdělovat. Nesmíme se hovořit o Mm, schopnostech a kvótách, o rozdílu mezi starými a členskými a novými členskými státy. My potřebujeme, aby všechny členské státy, aby všichni měli pocit, že s námi je zacházeno stejným způsobem na základě našich schopností a dovedností. Toto by mělo být posíleno i určitou vyrovnaností při výběru jednotlivých zaměstnanců a já doufám, že to bude opravdu, mm, to znamená bez jakékoliv diskriminace diskriminace vůči starým, novým členským státům, ženám, mužům, mladým, starým a tak dále. Proto je někteří z nás, především z nových členských států, ovšem ne jenom z nových členských států, mají pocit diskriminace, protože i kdybychom neměli, i kdyby tento pocit byl um, nesprávný, tak si myslím, že bychom měli postupovat velice opatrně, protože jde o naši jednotu, která je v sáse. Nejde o jednotlivá kritéria, ale spíše nedostatečnou záruk toho, že zde budou určité opravné mechanismy, které by mohly napravit nerovnováhu. Proto doufám, že vysoká představitelka bude postupně odstraňovat tyto nevyváženosti, které, které podpořily tyto obavy. Já doufám, že i Evropská akademie, diplomatická akademie nebo nějaká podobná instituce nám vytvoří umožní vytvořit diplomatický sbor, který bude loajální a bude plnit naše společné zájmy Evropské unie. Děkuji. That was perfect, sir. No, to bylo dokonalé. Děkujeme. Pan Gebrandy, půl minuty. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Děkuji vám za diskuzi, která se ehm, zabývá organizací a roz, eh, rozpočtem pro ESVČ. Nesmíme ale ztratit z paměti ty úlohy. Význam této služby je opravdu veliký. Je to veliký krok eh, v rámci evropské zahraniční politiky. A to vnímáme i v mé vlastní zemi, která je stále více zaměřená sama na sebe. Koaliční smlouva eh, přebírá mnoho úloh, tedy přesílá mnoho úloh na tuto službu. Jedná se o konzulární úlohy, ale brzy uvidíme, že mnoho diplomatických úloh lze plnit nejlépe na evropské úrovni. Dnes jde o finanční a organizační aspekty Evropské služby pro vnější činnost. Tyto aspekty jsou velmi důležité, ale pouze pokud převezmeme um, plnou zodpovědnost, tato služba bude moci zahájit svou činnost a odvádět ji dobře. Jsem spokojen s výsledky, kterých jsme dosud dosáhli. Je zde ale nějaké nebezpečí právě proto, že my jako parlament jsme měli příliš detailní požadavky, my jsme byli vždy proti nim. Rád bych ale vyjádřil blahopřání vůči všem, kteří se na tom podíleli. Naše skupina ten text podpoří a já doufám, že po hlasování, které proběhne zítra, brzy služba začne pracovat debat. Děkuji, pan Tánok, jedna minuta. Pane předsedo, Vytvoření této hybridní sui generis e- e SVČ byla nasledována širokou diskuzí a paní Eštnová si zaslouží e, určit gratulaci k tomu, že se podařilo postoupit, i když Evropa byla rozptýlena krizí. Konzervativci byli proti vytvoření této služby, báli se, že může narušit nezávislou politiku Spojeného království. A nyní, když je tato služba realitou, tak se budeme konstruktivně na ní podílet tak, aby britské zájmy byly skutečně ochráněny. A to jednak lobováním za evropské eh, diplomaty i evropské zástupci z institucí, aby naplnili místa v této eh, diplomatické službě, protože ku podivu máme nedostatečné zastoupení je jasné, že služba musí být budována zejména podle zásluh. A členské státy krátí rozpočty a tudíž musí být služba také citlivá na potřebu rozpočtové disciplíny. Rozpočtová neutralita je stěžejní. Máli služba pro vnější činnost mít důvěru a souhlas všech občanů a státu. Děkuji, vy jste

paní Ta myšlenka SVČ nebyla eh, vítána v Evropě, ale evropská byrokracie, eh, té se to podařilo prosadit s argumentem, že to bude rozpočtově neutrální. Teď vidíme, že to rozpočtově neutrální není, že to bude stát o 34 milionů eur víc než těch původních 441 milionů. A tohle eh, se dovídáme ještě předtím, než služba začíná skutečně fungovat. Takže zpráva o finančním nařízení také chce, aby vrchní účetní eh, komise a interní audit zodpovídali za účty eh, SVČ, i když v Madridu se říkalo, že to bude samostatná instituce, která bude mít vlastní finance a vlastní audit. A zdá se, že nebyly respektovány ty dohody eh, z Madridu, že ne, a že teď se ocitáme v nejasné zmatené situaci ohledně struktury ESVČ. Implementace této novinky Lisabonské smlouvy vypadá eh, skutečně eh, dosti nepříznivě a nehezky, ale v konečném důsledku je mi jasné, že to zaplatí daňový poplatník. Děkuji vám. A nyní pan Hartong na minutu. Voorzitter, dank u wel. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je to smutný, tragický den. Hovoříme zde o vytvoření nové zahraniční služby, Lady Ashtonové, ovšem mý občané neměli vůbec šanci říci své slovo ohledně Lisabonské smlouvy a nyní je zde další služba. Čili opravdu smutný den pro demokracii. Bude nás to stát další miliardy eur v letošním roce, dokonce více v dalších letech a politická lobby eurokratů eh, sice stojí hodně, ovšem neslouží žádnému dobrému účelu a právě proto moje politická skupina nikdy nebude hlasovat pro eh, toto prohlubování Evropské unie. My jsme proti superstátu, superevropskému státu. Jsme pro svobodu a demokracii suverénních evropských států. Děkujeme, pan Kozlovský, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Hovoříme zde o tvorbě nové diplomatické služby, ovšem nesmíme zapomínat na geografické za, mm, zložení této diplomatické služby. Počet eh, zaměstnanců se staré, starých členských států je mnohem vyšší než počet zaměstnanců z nových členských států. Dovolte několik statistických údajů. Dva velvyslanci z nových členských států eh, z více než 100 zaměstnanců a 29 z 29 nových velvyslanců pouze čtyři pochází z nových členských států. To přece nemůže být dobrým základem či standardem při tvorbě této diplomatické služby. Nezajistíme-li řádné geografické zastoupení, nebudeme schopni vytvořit moderní diplomatickou službu, která bude fungovat eh, a bránit zájmy náš všech. Přece na takovou službu nemůžeme být hrdí. Doufám, že to přechodné období ve kterém toto nedostatečné zastoupení členských států mm, bude postupně eh, eliminováno, by mohlo být řešením. Takové přechodné období by nám mohlo umožnit dosáhnout geografické rovnováhy a Evropská unie poté skutečně bude mít silný hlas na evropské, na celosvětové scéně. Děkuji. Děkuji. Pan a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Vysoká představitelko, zastupci komise, kolegové, dnes je poslední den rozpravy, kdy hovoříme o struktuře a financování eh, celkového rámce SVČ. Zítra máme hlasovat a očekávají se od nás konkrétní výsledky. Jak diskuze dosud prokázala. Máme naději, že Evropský parlament bude institucí, který povede a bude poskytovat další pokyny pro fungování této služby, tak aby fungovala účinně a aby zviditelnila Evropskou unii v globální aréně. SVČ je patrně nejviditelnějším výsledkem Lisabonské smlouvy a my všichni, kdo jsme Lisabonskou smlouvu podpořili, si přejeme i úspěch služby pro vnější činnost. Paní Baronko, dovolte mi říci, že když jste byla jmenována, tak jste eh, byla často kritizována na začátku letošního roku když jste se stala vysokou představitelkou místo předsedkyní komise. Nové členské státy měly pouze jednoho vedoucího mise a já chci kategoricky popřít tvrzení, že by nějakým způsobem byla, je zásluhy na úkor eh, zeměpisného zastoupení. My doufáme každopádně, že se vám podaří zajistit tuto rovnováhu. Děkuji, pane předsedo. Evropská služba pro vnější činnost je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí Lisabonské smlouvy. Nyní nám schází už jen šest týdnů a potom baronka Ešnová nebude hlavně nástavbou ministerstev zahraničních věcí, ale ministriní zahraničních věcí Evropské unie. 1. prosince to vše začne a my přejeme mnoho štěstí. Proběhlo mnoho diskuzí a pr- dosáhli jsme také mnohého. Byla to plodná politická diskuze. GASP, společná zahraniční a bezpečnostní politika je odstraněna a diskuze pro budoucnost bude lepší. Budeme mít lepší dohled nad rozpočtem a myslím, že byly splněny předpoklady pro opravdovou týmovou práci. Diplomaté mohou zůstat v Evropské službě pro vnější činnost. Neexistovaly žádné geografické hranice. Možná člověk někdy zůzkává, získává dojem, že to bylo tím nejhlavnějším tématem, ale není tomu tak. Bude docházet také k dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Všechny předpoklady jsme tedy splnili. Musím říci, že Evropský parlament je skoro spokojený. Opravdu spokojený by byl, pokud by eh, Evropská služba pro vnější činnost měla tu vhodnou strukturu pro prevenci konfliktů. Potom bychom byli šťastní s tou službou, tak jak je hned od začátku. Děkuji. Děkuji. Pan Pětrovský, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, my s politováním pozorujeme, že žádosti, žádosti, žádosti členů z AFETu žádali především o zeměpisnou rovnováhu a e, my zaznamenáváme problémy a určitý odpor. Je také jasné, že jsou to určité problémy, pokud jde o podmínky pro zaměstnání, pro uplatnění zaměstnanců a princip solidarity a řádného zastoupení nemůže být zastíněn egoismem některých větších členských států. je samozřejmě, že rozdělení diplomatických postů je v rukou baronky Ašnové, která má značnou pravomoc ze 150 míst na, u takových zemí, jako je Polsko, které je šesté největší, máme pouze dva. Takže si můžeme položit otázku, jaká byla kritéria, která komise zvolila při eh, přičlenování těchto míst parlament rozhoduje o rozpočtu té nové diplomacie. Na to nezapomínejme. Pan Baldassare, 1,5 minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Poté, co bylo přijato rozhodnutí Rady o způsobu fungování a organizační struktuře SVČ, musíme už pouze zaručit, aby byly vytvořeny základy finančního nařízení díky pozměňovacím návrhům. Rád bych hovořil o jednom aspektu zprávy, kterou máme před sebou. Došlo k důležitým a těžkým vyjednáváním o geografické vyváženosti a složení diplomatického sboru. Někteří kolegové by samozřejmě radši postupovali podle jiných kritérií při výběru zaměstnanců podle státní příslušnosti. Tento návrh byl ale smeten se stolu a to kvůli jiným kritériu, kritériím, například kvůli genderové vyváženosti anebo grafické vyváženosti. Takže nejde už o ty národní kvóty. To by nebylo rozhodnutí, které bychom si přáli. Po 50 eh, letech práce na evropském projektu nyní před sebou máme první opravdovou evropskou diplomatickou službu, diplomatický sbor. Tento sbor musí být schopen provádět evropskou zahraniční politiku a prosazovat zájmy Evropské unie na celosvětové úrovni. Tuto důležitou úlohu může tento sbor zastupovat pouze pokud bude fungovat jako sbor Evropské unie a ne jako jednotlivé státy. To je směr, kterým se ubíráme my ve výboru Jury. Zpráva Rabkaj nám ukazuje také další aspekty. Pan Thaler, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Potřebujeme silnou Evropskou unii 27 členských států. Přejeme samozřejmě úspěch SVČ, kterou potřebují občané Evropská unie i svět. Jak ale zajistit, aby ESVČ získala podporu všech evropských občanů? jak zajistit její úspěch, tak aby se stala skutečně eh, tím nejlepším, co Evropská unie má. Tím, že se na ní budou podílet diplomaté všech, a já zdůrazňuji všech členských států. Nemůžeme ohrozit Evropskou unii tím, že ní budou zastoupeny pouze některé národnosti, pouze šest členských států. Získali ty čelní pozice. Ale co další eh, členské státy a co nové členské státy? Doufáme, že nebudete ignorovat rozhodnutí výboru Evropského parlamentu a doufám, že za eh, několik let se situace napraví. Potřebujeme silnou Evropskou unii 27 členských států. Slovo má pan Švěc pro minut, na minutu, prosím. Eh, zupełnie wyjątkowa. Děkuji za slovo. Dostáváme se na konec nového postupu, tvoříme novou službu, novou instituci. Já zastupuji Polsko, novou členskou zemi a skutečně jsem fascinován. Fascinován, když se dívám na to, jak probíhá evropská integrace, jak se probíhají války mezi institucemi a v podstatě vidíme po těchto válkách výsledek, výsledek dobrý, výsledek pozitivní. Evropský parlament je výsledkem práce mnoha institucí, nejenom jedné instituce, a zároveň je to vítězství integrace mezi starými a novými členskými státy. Samozřejmě, že ten výsledek asi není na jedničku, možná je to spíš na dvojku. A právě proto, vážená paní Aštonová, vy byste měla provádět um, transparentní rozhodnutí na základě dovedností, schopností jednotlivých diplomatů. Pokud tomu tak bude, tak nebudeme protestovat. Pokud zjistíme, že nejkompetentnější byli vybráni, děkujeme. Bohužel přerušili jste čas. Děkuji vám, paní předsedající vážení členové komise, vážení členové rady, vážená paní Eštnová, milé kolegyně, milí kolegové. My tu dnes hovoříme o projektu, který je unikátní. Hovoříme o naší společné evropské zahraniční službě. Každý z aktérů má samozřejmě své červené linie, ale zpravodaji se oproti tomu podařilo připravit kompromis, který je akceptovatelný pro všechny. Já jsem přesvědčena o tom, že Evropský parlament ho zítra podpoří. Eh, je mi trochu líto, že většina dnešních vystupujících hovořila pouze o jednom tématu, a sice o genderové eh, a geografické vyváženosti. Málo kdo hovořil o filozofii a myšlence celého projektu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská unie ztrácí své geopolitické postavení a právě společná zahraniční služba je krokem, který může Evropskou unii vrátit mezi významné světové velmoci. Já jsem přesvědčena o tom, a mám v paní Ashton důvěru, že si vybere tým, který bude dobře zastupovat nejen všech 27 členských států Evropských unie, ale bude zastupovat Evropskou unii jako takovou, jako náš společný projekt. Děkuji za slovo. Vielen herzlichen Dank. Děkuji a nyní se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Opět je tomu tak, že se přihlásilo mnohem více kolegů, než máme k dispozici času. Z toho důvodu tedy musím celou věc poněkud omezit. První promluví paní Kestinga. Máte minutu, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Evropská služba pro vnější činnost v budoucnu bude hrát elementární roli evropské zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Aby tuto roli splnil správně, potřebuje jasná pravidla, která zaručí eh, hladkou činnost této služby. Eh, hovořím zde o dohledech nad finančními procesy v této službě a ty jsou zohledněny ve zprávě paní Gresle a paní, pana Riveliniho. Eh, klíčovými elementy jsou například roční skládání účtů a také výroční zpráva, která musí být předložena parlamentu, stejně jako absolutorium Evropského parlamentu. Kromě toho vítám také ručení členských států při finančních nesrovnalostech eh, jednotlivých úředníků z jednotlivých členských států. Zpráva, která je před, náma, má, před námi, má mou plnou podporu a ubírá se správným směrem. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Howard. Děkuji za slovo. Já bych začal tím, že bych poblahopřál paní Eštonové za to, že překročila politické hranice, sedla si na jinou židli, většině lidí se nepovede pokračovat v politické éře po takovém přechodu, ovšem vám se to povedlo. Já samozřejmě mám určitou otázku, pokud jde o lidská práva, pokud jde o ostatní priority a samozřejmě rovněž stílím některé obavy kolegů, které zde zazněly. Ovšem mám skutečně důvěru v to, že to že tato služba je v duchu smlouvy vytvořena, nebo věřím v to, že spojíte veškeré zájmy Evropské unie. To je otázka, zda věřím v eh, to, že bude zachována kvalita, vyváženost. Ano, důvěřuji vám a proto budu zítra hlasovat pro. Děkujeme, slovo má pan Weigl. Vážení vážená paní předsedkyně, pokud jde o hledání kompromisu, na, pokud jde o finanční rámec tohoto rozhodnutí, tak to bylo stejně komplikované jako hledání kompromisu o celé Evropě. Bylo velice těžké koordinovat naše zájmy, neboť máme různé historie a ale je důležité, aby byla rovnováha eh, v Evropě pokud jde také o používání zdravého eh, rozumu. A tak tomu nepochybně je. Bylo by hodně užitečné, kdyby v budoucnu naše zahraniční politika a role Evropy na globální úrovni byla prioritou, tak jako dosud jsme se zaměřovali na, eh, jako prioritu na finanční ohledy a baronka Ašnová spolu s dalšími budou formovat tuto politiku. Parlament o to bude mít nepochybně velký zájem. Děkujeme, slovo má paní Kelo. Děkuji. Já bych chtěla hovořit o přidané hodnotě této diplomatické služby. Jedna z takových možných přidaných hodnot, kterou by měla přinést, je koherence politik v oblasti rozvoje, které se věnují. Tato priorita by měla být, um, by měla být zakotvená v oblasti zaměstnanecké politiky, prevence konfliktu, dodržování lidských práv a tak dále, protože to jsou citlivé otázky, které nemůžeme dosáhnout pouze nějakými slovy, ale potřebujeme závazky a potřebujeme dobře vyškolený personál a to chceme, aby skutečně fungovalo od 1.12. Děkujeme, slovo má pan Paška. Děkuji, paní předsedající. Evropská služba pro vnější činnost postupně rozvíjí svou práci. Dnes hovoříme o finančním zabezpečení činnosti této služby. Vysoká představitelka pro eh, zahraničně bezpečnostní politiku si musí uvědomit, že finanční zabezpečení služby poskytují jednotné členské státy. Evropská služba pro vnější činnost bude žít z prostředků členských států Evropské unie. Tuto skutečnost si, vážená paní vysoká představitelko, musíte dobře uvědomit. I když při výběru diplomatů do této služby požadujeme především odborné znalosti, kvalitu a zkušenosti, nemůžeme vynechat také princip vyváženého geografického zastoupení z jednotlivých členských států. Nemít zastoupení ve významných zahraničních činnostech Evropské unie by mohlo totiž v určitých eh, zemích vyvolat pocit nespravedlnosti či křivdy. Proto vás, paní vysoká zástupkyně, poprosím o citlivý výběr při výbor, eh, postup při výboru běru diplomatů. Nyní promluví pan Sosa Varna. Děkuji. Všichni se shodneme na tom, že Evropská služba pro vnější činnost je historickou příležitostí pro celý evropský projekt. Aby se však její potenciál naplnil, musíme uvažovat hodně do, budoucnost, do budoucna. Nemůžeme se hádat o krátkodobé problémy. Nepřejeme si meziinstituční válku. Naopak, o co nám jde, je, abychom měli jednotnou vizi ohledně místa Evropské unii na světovém poli. Před nedávnem byla udělena Nobelova cena míru a slyšeli jsme mnoho různých hlasů evropských zemí místo hlasu jednotného. Ale byla tu výjimka. A to byl pan Buzek, předseda Evropského parlamentu, který vydal skvělé prohlášení. Takže nyní proběhl postup Catch DI a nyní se dostáváme k paní Ešnové. Prosím, máte slovo. Uh, Vážená paní předsedající, velice stručně já nyní z té druhé strany eh, plenárního sálu. Doufám, že budu respektovat i řečnický čas, který mám k dispozici. Já bych ráda poděkovala za všechny příspěvky a cítím, cítím ty vaše obavy, pokud je o geografické i genderové zastoupení. Samozřejmě, ale musíme mm, zachovat schopnosti jednotlivých diplomatů. Samozřejmě, že pokud jde o krizový management, chceme, aby jsme posílili tuto oblast, ehm, to je jasné. Další věc, o které se zde hovořilo neustále, to jsou lidská práva, to je to, čemu se budeme věnovat ehm, v rámci této služby a zároveň nesmíme zapomínat na ekonomickou situaci, ve které tvoříme tuto službu tím, že chcete, aby to byla účinná služba, která bude řádným způsobem a efektivně využívat své zdroje. Po této dlouhé etapě několika měsíců práce si uvědomuji, že chcete, aby tato služba reflektovala i potřeby vašich voličů, aby to byla služba, která bude sloužit těmto lidem a to je můj slib vám, to je můj závazek, um, pokud jde o práci této služby. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkujeme. Za komisi nyní obdrží slovo pan Levandovský a pan Ševčovič. Poprosím je, aby byli struční, protože jsme nedodrželi čas. Pani, pan Levandovský, máte slovo. Vážená paní předsedající. Jenom stručná reakce na to, co říkala paní Andresen, která už tu není, o principu rozpočtové neutrality. To je opravdu naše naděje, že tato zásada by měla fungovat dlouhodobě, a to jak pokud jde o národní diplomatické služby, tak i komise. A teď pokud jde o to, že sdílí SVČ eh, audit a vrchního účetního s komisí, tak víte, že finanční nařízení nějak nepředjímá nějakou možnou změnu a já se zdržím dalších eh, připomínek s ohledem na zítřejší hlasování. Děkuji, komisař Ševčovič. Děkuji za slova. Rád bych rovněž poděkoval všem poslancům poslankyním za podporu, za pozitivní atmosféru této rozpravy. Myslím si, že je důležité poděkovat i radě, radě za důležitý vstup do celého tohoto cvičení. Tato pozitivní atmosféra si myslím, že nás přiblížila historickému rozhodnutí, které nás zítra čeká. Proto ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu, zpravodaji, zpravodajům, protože ti všichni umožnili tuto pozitivní atmosféru dnešního dopoledne a zároveň bych rád Lady Eštonové popřál hodně štěstí, úspěchu a nám všem silný, koordinova, silnou koordinovanou evropskou politiku v tomto ohledu, protože s Kety a Evropskou diplomatickou službou posílíme naše zájmy na celosvětové scéně a zároveň slib. Těšíme se na spolupráci my za komise a těšíme se na synergie mezi všemi institucemi. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme také za to, že jste byli struční. Opravdu děkujeme. Nyní dostanou slovo ještě jednou zpravodajové. Jako první promluví pan Rabkaj. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Po mých poznámkách na začátku rozpravy vlastně zůstávají už dvě, jen dvě poznámky. Tak první poznámku jsem si nechal záměrně na konec rozpravy. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajkám a stínovým zpravodajům. Byla to velmi kolegiální spolupráce a velmi dobrá spolupráce. Vyjednávání probíhá zkrátka jednodušeji, když víte, že kolegové stojí za vámi, takže to vyjednávání nepatřilo k těm nejtěžším. To byla první poznámka. A druhou poznámku bych rád učinil k tomu, co se neustále objevuje ve středobodu vyjednávání. A sice ta geografická Eh, vyváženost. Paní Majnská, Majnský hovořila o tom, že v kompromisu o geografické vyváženosti vůbec nic není. Navrhuji. Nyní to schválíme, dopřejeme si trochu klidu a potom v klidu pročteme všechny texty číst texty. Ano, tam uvidíte, že je tam velmi dobře a přísně stanoveno eh, mnoho ke geografické vyváženosti a potom vlastně odpadnou všechny vaše obavy. Děkuji. A nyní slovo dostane pan Galtieri. Prosím, máte minutu. Děkuji, paní předsedající. Dobře. Když teď slyšíme, že jsme všichni spokojení po této rozpravě, musíme si také uvědomit, že je pro nás pro všechny důležitá E, tato SVČ, byla to velmi důležitá úloha. Máme e, jako základ řadu růz rozdílných národních struktur. Chceme rovněž posílit roli Evropské unie, nechceme na nikoho zapomínat, ale současně chceme také posílit struktury komunitární, zahraniční a bezpečnostní politiky. Ta práce nebyla jednoduchá, nebylo jednoduché nalézt rovnováhu mezi různými institucemi, ale to je podmínka pro to, abychom zaručili, že vysoká představitelka bude mít eh, k dispozici nástroj, který bude moci využít všech možností a zohlednit všechny aspekty Evropy ve světovém měřítku. Je to důležité také v souvislosti s tím, co se děje na Blízkém východě, v severní Af- Africe a v jiných regionech. Jsem spokojený s tím, že se nám podařilo vše tak dobře vyřešit a myslím, že úloha vysoké představitelky získá podporu parlamentu. Hlasovat se bude zítra, říká předsedající ve 12 hodin 30 minut. Vážené dámy, vážení pánové,